Boa tarde, boa tarde, caros amigos, colegas. Obrigado a todos os presentes. Okay. Dobrý den, vážení kolegové. Asi budete muset potřebovat sluchátka, protože já eh, budu přecházet z portugalštiny do angličtiny, anglicky především, když budu hovořit o těch materiálech připravených sekretariátem. Takže začněme. obvyklým způsobem. Nejprve přijmeme návrh pořadu jednání, zdá se, že nikdo nenamítá, tak eh, je to schváleno a teď je schválení zápisu z našeho posledního jednání 12. listopadu. Eh, beru to také, že je schválen tento zápis, můžeme postoupit dále. A to k oznámením sdělením předsedy. Toto naše jednání je eh, na webových stránkách parlamentu k dispozici a Koordinátoři se měli původně sejít v 17.30, ale tato schůzka byla zrušena. Pokud by tady byly nějaké e, naléhavé věci, kterými by se chtěli koordinátoři zabývat, což by odůvodnilo existenci jednání s nimi, tak e, prosím dejte to na vědomí sekretariátu, ale politické frakce se domnívaly, že můžeme v zásadě setkání koordinátorů zrušit a své připomínky můžete eh, předložit sekretariátu a koordinátoři se jimi budou zabývat později. Teď eh, čtyřka, návštěva Itálie, naší delegace. Návštěva se konala 28. Eh, až 31. října letošního roku, zhruba tedy před měsícem. Sekretariát vypracoval zprávu k této cestě k této misi. Ta zpráva byla zaslána všem kolegům členům tohoto výboru. A je tady nota od sekretariátu, teď přejdu do angličtiny. Zatím teda ne. E, je tady takový seznam. Borsellino, Jotova, Sassoli, Weiler,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 Milano, Palermo a e, Řím byly cíly naší cesty do Itálie od 28. do 31. října 2012. Milano 29. jsme začali a tam jsme se sešli s lidmi z kanceláře prokurátora zodpovědného za boj proti mafii, se zástupci policie a s dalšími složkami. 30. října delegace začala eh, v budově odvolacího soudu své jednání. Byli tam představitelé eh, trestních soudů a policie a eh, poskytli takový obrázek o boji proti eh, organizovanému zločinu. 31. října pak eh, delegace pokračovala do Říma a eh, opět se setkala s představiteli trestních soudů a policie a rovněž také se zástupci podnikatelské sféry. Speciální výbor Krym se toho stejného dne setkal s rozšířeným bírem a s příslušnými partnery z italského parlamentu. A teď již eh, poskytuji prostor členům delegace, aby nám poskytli určitou zpětnou vazby. Paní Weiler je jako první, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já začnu na pozitivní notu. Ta cesta nám poskytla spoustu informací. Já jsem netušila, možná ani jiní netušili, jak pokročila je italská legislativa a to se týká také úřadu boje proti mafii a jejich kompetencí. Něco takového v žádné jiné zemi neexistuje a je to možná trošku v souvislosti eh, se historií týkající se mafie a podobně. Nicméně na legislativní straně věci eh, bych eh, řekla, že Itálie má ty nejúčinnější a nejefektivnější možnosti z celé Evropské unie Eh, nicméně organizovaný zločin je vždy aspoň o půl kroku vpředu a jsou zde i dva důvody ke znepokojení. Za prvé, v důsledku finanční krize také mafie eh, nalézá nové zdroje pro svou činnost, eh, například na jihu, kde z finančních důvodů zemědělci se musí zdát své půdy, tak tam eh, rychle eh, toto vakuum po nich eh, vyplňuje mafie. A samozřejmě ta půda souvisí s evropskými zemědělskými fondy. Tak to samozřejmě ještě není nic nelegálního, ovšem jakožto profesionální organizovaná banda mají úplně jiné možnosti, jak, si, jak využít zemědělských podpor pro své účely. A druhá věc je jejich angažmá na severu a angažmá v oblastech, která, které dříve pro mafii nebyly, nebyly tak důležité. Například eh, má prsty v takzvaných strukturálních projektech v podstatě jsme se doslechli, že žádná, žádný velký infrastrukturní projekt, takže to most, kanál, silnice, takže neexistuje žádný takový projekt, kde by eh, mafie nějakým způsobem nebyla angažována. To dříve nebylo. A to je samozřejmě problém pro italské orgány i pro evropské. A mm, samozřejmě jde o to, eh, abych eh, sledovali, co se doopravdy děje s našimi prostředky. Organizovaný eh, zločin se eh, ke strukturálním fundům hned tak eh, nedostane, ale prostřednictvím těchto infrastrukturních prostředků, kdy tedy mafie pořád ještě má prostředky likvidní a má možnost nakupovat majetek od státu nebo od jiných. Čili byly to velmi zajímavé informace, eh, včetně eh, skvělých znalostí mnohých eh, úředníků a angažma, s jakým se vkládají do věci. A nejraději by spolupracovali ještě i s dalšími zeměmi. A to je věc, kde jsme si vyslechli mnoho kritiky že jiné země, třeba Německo, Rakousko, v podstatě sousední země, eh, nemají natolik rozvinuté zákonodárné možnosti, takže eh, to trestní stíhání eh, pak nepokračuje, jak by bylo žádoucí. Takže na evropské úrovni s tím také nemáme tolik zkušeností. V Itálii byli všichni experti toho názoru, že bychom měli tento přístup šířit po Evropské unii, abychom měli příslušné eh, prokurátory a další instituce, eh, s ním, k níž by mohli Italové spolupracovat. Pokud se týče organizace celé eh, delegace, shodli jsme se na tom, že není úplně šťastné, když na jednom, během jednoho dopoledne si máme vyslechnout 25 eh, partnerů. To prostě člověk už není schopen vnímat a sledovat. Takže tady by to bylo, to je takový podnět pro příště, ale jinak to bylo opravdu eh, velmi dobré. Děkuji vám, děkuji vám, paní Weilerová. Eh, to bylo velice zajímavé. Nyní se ptám, zda někdo další se hlásí do debaty. Prosím, pan eh, Newton Dunn. Eh, já tady jsem v Itálii nebyl, čili já mám otázku. Eh, bohužel tady nejsou žádní Italové dneska, ale mě by zajímalo, jestli Eh, to bylo v rámci publik, publicity, že tedy jako naši kolegové se objevili ve třech městech a tím pádem eh, mohli sklidit eh, pochválu za to, co dělali. A nebo eh, nebylo to náhodou příliš náročné, příliš mnoho cestování eh, na to, aby to mohlo mít praktický význam? paní Weiler, e, jině se to taky zdálo poněkud e, hektické. To Milán, Řím a Palermo. E, možná, že kdybychom byli dva dny v Palermu a jeden půl den v Římě, by to možná stačilo. No to je jedna věc. Ale je pravda, že média byla velmi pozorná, věnovala tomu velkou pozornost. I já jsem zodpovídala několik otázek položených anglicky a to je třeba říct, že eh, média to je opravdu velké téma v Itálii. Korupce a podvody to je jedno z těchto témat. Já bych si někdy přál, aby, přela, aby v Německu se tomu také věnovalo více pozornosti. Třeba když se člověk dozví, že ve Wiesbadenu, v hlavním městě mé spolkové země, hm, se pouze zametá pod koberec, aby náhodou něco neproniklo na světlo, tak skutečně Eh, si tak nějak přeji, aby byla jako v Itálii, kde se o to vše, všichni otevřeně zajímají. Eh, třeba také v Římě jsme hovořili eh, s kolegy, kteří jsou ve výboru pro podvody a mají vlastně výbor pro boj s mafií. Jsou tam lidé ze všech stran a byli tam úplně všichni, když jsme přijeli, když to bylo někdy odpoledne a neočekávali jsme, že by tam bylo plné obsazení. Čili eh, já si myslím, že vysloveně ztráta času to nebyla. Děkuji, pan Sondegord. Eh, pane předsedo, eh, já jsem tam taky nebyl. A to je možná proto, že jsme trošku menší eh, výbor. Já jsem ovšem byl s výborem pro rozpočtovou kontrolu eh, při podobné cestě a mm, opravdu na mě působilo eh, velkým dojmem to, kolik je tam různých institucí a orgánů, které se zabývají organizovaným zločinem. Skoro by člověk myslel, že jich tam mají přes příliš prostě někdy se zdá, že to prostě nemůže fungovat v této konfiguraci. Ale jestliže si uvědomíme, že neexistuje větší stavební projekt, kde by nebyla nějak účastná mafie, tak tady skutečně eh, si musíme nechat otázku, co se vlastně stalo, co se to tam zkazilo něco tam musí být špatně, protože v podstatě nestačí, když je tam spousta lidí, kteří se zabývají bojem proti mafii, všude se o tom mluví a výsledkem je to, že eh, v každém větším stavním projektu je organizovaná a zapojená mafie. Čili mě by skutečně zajímalo, co se tam vlastně stalo, co je tam špatně na tomto systému. Eh, já bych skutečně eh, rád, aby eh, delegace byly schopny dát nám také odpovědi na to, co, v čem je ta chyba a co tedy neopakovat jinde. A ještě než dám slovo paní Weiler, paní Matěve, ty... Palavra? Děkuji, pane předsedo. Já jsem rovněž nebyla členkou této delegace v Itálii z důvodů prostě místa, protože samozřejmě všichni tam měli zájem jet. Ale musím říct, že trochu sdílím e, stanovisko pana de Jonga, Italové mají skvělou legislativu, samozřejmě možná úplně tu nejlepší, která je k dispozici v členských státech Unie, co se e, týče třeba konfiskace a tak dále. E, mají určité, určitou strukturu, výbory a tak dále. Nicméně mafie je stále aktivní. Mě zajímají výsledky. To znamená se vším tím, co Italové podnikají už eh, řadu let, desítky let, tak by tady asi eh, neměla už ta eh, korupce a ty mafie tak existovat v Itálii. Co se tedy nedaří v Itálii? Mě by opravdu jako pana kolegu zajímalo, kde se Italům nedaří. A podobně jako on si říkám, možná, že ta cesta do Itálie měla být spíš takovou propagandistickou cestou, cestou našich kolegů eh, s setkáním s kolegy na místě. Ale teď, eh, dejme tomu, Eh, už je ta delegace uzavřena, je to ukončená záležitost, ale měli bychom se víc inspirovat těmi studiemi, které byly eh, vytvořeny. Francie a Německo například eh, nedělají dost proti korupci. O určitých zemích se prostě příliš nehovoří. Tam to tak nějak v tichu všechno probíhá. Proti korupci se moc nebojuje. Možná, že i ty legislativní nástroje nejsou jsou zcela v pořádku v řadě států a mafie ta také existuje a v této souvislosti se vždy hovoří hlavně o Itálii, hlavně v naší výboru. Možná v těch dalších zemích eh, se dějí věci eh, rovněž, eh, které jsou v rozporu se zákonem v této oblasti a třeba ani ta legislativa tam není tak úplně v pořádku. Prostě v Itálii jsem to vnímala tak, že tam je hodně nástrojů, ale málo výsledků. Děkuji, paní eh, Matě, když jste hovořila eh, o, že souhlasíte s panem Jungem, tak jste asi myslela pana Soronga. Eh, a pana Junga pak ještě vyslechneme později, až bude hovořit o korupci v soukromých podnicích. Teď paní Weiler. Já, zwei kurze Dvě stručné odpovědi dovolte. Paní kolegyně má pravdu Eh, já si myslím, že i Francii a Německo, eh, že bychom se na ní měli zaměřit. Myslím, že v Německu také co se děje v tomto směru a všem patří k zemím, které vypadá, jako by tam bylo všechno v pořádku. No. Eh, k mému dánskému kolegovi. Pokud vím, tak existují dva důvody toho, než jste se ptal. Za prvé je to, že mafie je proměnlivá. Je silnější než kdykoliv dřív, ačkoliv ve společnosti je jí spíše pohrdáno, zejména na jihu. Ale proměnila se. Eh, není to už prostě takováto eh, společnost, která se prostě zabývala násilným a používala násilné metody vydírání, vraždy a tak dále, tak nyní pracuje jaksi v, jako bílý eh, límečci. Mně je, eh, tedy věnuje se eh, praní špinavých peněz a tak dále. To jsou věci, které se velice těžko odhalují a Potom si myslím, že eh, v Itálii je to problém také v tom, že politika v tom jede taky. Eh, muito obrigado. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že tato krátká rozprava nám určitě udělala chuť na to, abychom si přečetli 30-stránkový dokument, který připravil sekretariát a zhrnuje v něm všechna zasedání, která proběhla, proběhla v Miláně, v Palermě a v Římě. Máme tam také závěry z těchto zasedání. Jsou tam také zmíněny adresy a internetové stránky různých organizací, se kterými jsme se setkali. Tuto zprávu, respektive její zhnutí, dostali všichni členové a členky tohoto výboru. Pojďme k dalšímu bodu na pozoru jednání. To je vlastně hlavní bod na našem pozoru jednání. Jedná se o představení čtyř tematických dokumentů o korupci. Tyto čtyři tematické dokumenty, na kterých již se nějakou dobu pracuje, budou eh, zakomponovány do konečného dokumentu, který v tuto chvíli ještě není k dispozici v překladu, takže se k němu vrátíme na dalším zasedání v lednu. Mám tady také k tomu připomínku anglicky přečtu to. Jak bylo řečeno portugalsky, už se vrátíme k těmto dokumentům v lednu. V tuto chvíli se prosím podívejte na příspěvky autorů čtyř tematických dokumentů, které se soustředují na konkrétní aspekty korupce. Máme tam tematický dokument ke korupci, trestné činnosti v oblasti veřejných zakázek od paní Marie Gabriel, potom tematický dokument o evropských fondech a organizovaném zločinu. Barbara Weiler je autorkou. A potom máme tematický dokument o oblastech trvalé korupce ve státní správě členských států a opatřeních bojujících proti dopadu tohoto na Evropskou unii. Pan Lakakis Alde je autorem. A v neposlední řadě je to tematický dokument o korupci soukromých firm, které narušují vnitřní trh. Cornelis de Jung je autorem e, za GUE NGL a je zároveň jedním z místopředsedů tohoto zvláštního výboru. Rád bych e, následující diskusi zorganizoval takto. Každý autor bude mít 15 minut na prezentaci svého strategického dokumentu. Pokud to zvládnete rychleji, tak budeme rádi, ale v každém případě 15 minut máte k dispozici, což je tedy hodina dohromady. A následně, následně proběhne rozprava. Členové a členky tohoto výboru eh, mohou klást otázky, zpravodajové a koordinátoři budou mít prioritu, potom poprosíme komisi, aby se vyjádřila k činnosti, která v této oblasti je probíhá. Takže poté tedy, co proběhne první kolečko, komise dostane slovo. A potom autoři, autorky dostanou slovo, aby odpověděli. Nejprve tedy korupce a, a zadávání veřejných zakázek. Autorka tohoto dokumentu má slovo. Děkuji, pane eh, předsedo. Nejprve eh, musím říct, že mám tu čest eh, tento tematický dokument dnes eh, představit. Zabývá se velice závažným jevem, kterým je chorupce. Samozřejmě já jsem měla za úkol zabývat se veřejnými zakázkami E, to jsou e, tedy e, zakázky mezi veřejnými orgány a soukromými či veřejnými institucemi, podniky a je to jedna z oblastí, kde je korupce velice přítomná. Je proto nutné, aby si Evropská unie ujistila v tom, že tyto veřejné zakázky jsou opravdu otevřeně a transparentně řešeny. Já jsem svou práci rozdělila do tří úseků. Nejprve jsem se zabývala otázkou definice a v první části dokument řeší řeší problém eh, problematický, eh, eh, problematickou záležitost, kterou představuje ta definice korupce. V druhém plánu jsem se zabývala legislativou, jak na národní, tak na evropské úrovni. Snažila jsem se Eh, na základě stávající legislativy předložit určitá doporučení a určité úvahy k další diskuzi a reflexi. A jak jsem řekla, eh, pevný eh, právní rámec a korektní aplikace a implementace legislativy jsou nutné. Nicméně je zároveň důležité a nutné poskytovat statistické údaje o všech těch záporných důsledcích těch těchto eh, korupčně vedených veřejných zakázkách. To je velice obtížné. Eh, přitom by tyto statistické údaje a informace nám umožnily mimo jiné také realizovat lepší systém prevence. Chtěla bych zde vyzdvihnout úsilí Evropské komise, které chce revidovat právní eh, rámec v oblasti veřejných zakázek, což posílí důvěru evropských občanů k evropským institucím myslím, a také úsilí jak institucí, tak členských států bojovat s korupcí. Máme tedy, jak jsem již předeslala, problém se společnou definicí. My jsme hovořili o definici eh, úmluvy OSN o korupci. Tam se hovoří o jevu, který ohrožuje stabilitu a bezpečnost společností, eh, podminovává demokratické hodnoty, etické hodnoty a spravedlnost a také eh, zhoršuje dlouhodobě udržitelný rozvoj. Pak je tady ještě další definice, definice OECD 3D, ale třetí definice poskytuje Transparency International. Transparency International hovoří o tom, že korupce ve veřejných zakázkách se především objevuje v konfliktech zájmů, Můžeme také tady zdůraznit, že korupce se opravdu může objevit ve všech těch pěti eh, oblastech, pěti fázích eh, celého procesu zadávání veřejných zakázek, od eh, zadání základních podmínek až k platbě celé zakázky. Je tedy velmi obtížné tady nějakou základní definici korupce mít a následně definovat ty jednotlivé etapy, ve kterých se korupce může projevit. Zabývali jsme se rovněž mezinárodní národní legislativou a evropskou legislativou, která v této souvislosti existuje. Na mezinárodní úrovni jsme identifikovali tři zásadní dokumenty, které vytvářejí ten právní rámec. Nejprve jde o umluvu OSN proti korupci, což je ten nejvýznamnější právní text. 140 států podepsalo a ratifikovalo tuto úmluvu, včetně členských států Unie, kromě Německa a České republiky, které tyto úmluvu nikdy neratifikovaly. Druhý klíč klíčový dokument je umluva OECD proti oboji proti korupci a zahraničním veřejným agentům v veřejných zakázkách. Je to umluva, která obsahuje celý široký rejstřík nástrojů a opatření k boji proti korupci eh, ve veřejných zakázkách. Eh, navíc v roce 2010 G20 přijala také eh, svoji normu proti korupci. Pak je tady ještě Eh, pod, eh, eh, pod WTO také právní text proti korupci, který byl přijat 40 státy, členskými státy WTO, včetně 27 států Unie. Toto je tedy, co existuje v rám, na mezinárodní úrovni, ale existuje tady problém samozřejmě mezi existencí těchto textů a jejich implementací. My jsme se v této souvislosti také zabývali legislativou komunikací imunitární a mohli jsme identifikovat následující. Za prvé smlouva eh, stanovuje širší právní rámec a kromě toho tady ještě můžeme jmenovat směrnici, Evropsk, směrnice Evropské unie, které se týkají veřejných zakázek. Nejprve se to týká směrnice o veřejném sektoru, která se zabývá veřejnými zakázkami v oblasti služeb a eh, zařízení a ve tři, v druhé fázi se jedná o veřejné zakázky pro vodu, eh, poštovní služby, dopravu a eh, energetiku. Jde tedy o volný a nediskriminační přístup všem evropským podnikům k těmto veřejným zakázkám. Existuje tedy právní rámec na komunitární úrovni, nicméně korupce v této oblasti není v žádném případě v Evropské unii výjimkou a právě proto proto eh, jde o revizi stávajícího eh, systému a eh, v, toto, v tomto směru vítáme ty tři návrhy Evropské komise z roku 2011 a v tematickém dokumentu se těmito třemi návrhy Evropské komise zevrubně zabýváme. Nejprve jde o to, že komise vydala návrh směrnice parlamentu a rady o veřejných zakázkách a návrh e, pak je tady tedy dále návrh e, v oblasti vody, e, energie, dopravy a poštovních služeb. Kromě toho jsou tady ještě smlouvy koncesní, které jsou předmětem nové směrnice podle toho, co Evropská komise navrhuje. A ve třetím sledu Evropská komise také produkovala pracovní dokument, který hodnotí uplatňování těchto právních norem. Pouze devět států, členských států Unie eh, přijalo směrnici v zadaném čase. Evropská eh, komise samozřejmě musí eh, verifikovat implementaci komunitárních pravidel v národních legislativách, ale vzhledem k tomu, že tady není společný systém kontroly, tak komise vlastně nemá jasnou představu o e, situaci ve členských státech. A my můžeme říct, že jsou e, tyto problémy velice citlivé, že dochází k rozmělňování veřejných prostředků, jejich znehodnocování a jde o to tady zabránit korupci ve veřejných zakázkách a proto my docházíme k dvěma základním doporučením. Tady bych chtěla upřesnit jednu věc, ta dvě doporučení e, byly motivovány některými dalšími konkrétními snahami. Více transparentnosti, posílený právní rámec, rámec větší zviditelňování těch eh, zadávání zakázek, lepší ochrana těch, kteří upozorňují na nekalé praktiky a společný systém dozoru. Tyto motivace nám umožní dvě priority zdůraznit. Ony se nám zdají důležité z krátkodobého i střednědobého hlediska. Za prvé jde o to, že je zcela zásadní, aby tady byl byly konkrétní ukazatele a systém takových těch červených vlajek, což by posílilo dozor. A za druhé, je důležité přemýšlet nad konkrétním, jasným definováním odpovědnosti a pravomocí, co se týče dozoru na e, evropské úrovni. Tato doporučení představují základy určitých opatření, která by mohla znamenat jasné, e, silné politické sdělení všem organizacím a všem evropským občanům. A v tomto směru zůstávám přesvědčena, že jeden z nejlepších způsobů, jak jak postoupit v boji proti korupci, jak snížit tyto jevy výrazně, je eh, právě identifikace priorit, eh, identifikace nutných aktivit a nepochybnosti Eh, chybně eh, je třeba mít eh, společný evropský přístup pro boj proti tomuto nešvaru. My jsme to v našem dokumentu jasně zdůraznili. Je třeba tedy mít nejprve společný definici, potom jsme probrali ty právní normy, hovořili jsme o problémech, které tady existují a o nutnosti zdůraznit některé technické aspekty pro skutečné otevření těch trhů a e, z tohoto hlediska se nám zdá, že ta dvě konkrétní doporučení, která jsme učinili, jsou spíše doporučeními pro, krátko, pro krátkodobý a střednědobý horizont, než se začneme zabývat dlouhodobým cílem, kterým je boj proti korupci ve veřejném sektoru. Děkuji, paní Gabriel, vaše prezentace byla velice konkrétní, velice jednoznačná, jasná a my už teď máme jistě všichni představu o, alespoň částečnou představu o problémech, které tady existují pro řešení e, této otázky. A e, už jsme tedy nastartovali tu problematiku, následuje paní Beller o evropských fondech a jejich užití e, v souvislosti s organizovaným zločinem. Prosím, paní Veller má slovo. Gut. Eh, dobrá. V souvislosti s tímto tématem, eh, to je téma vlastně, jakým způsobem organizovaný zločin eh, zneužívá evropské fondy, tak tady máme samozřejmě ještě větší potíže s nalézáním dat a faktů, protože z jaksi podstaty věci to zůstává do značné míry utajeno. E, naštěstí tedy e, máme e, tady neúspěšné účastníky, kteří se potom hlásí a stěžují si na to, že nevyhráli. K tomu navíc přistupuje to, že u strukturálních fondů tam, kde jde o skutečně organizovaný zločin a ne pouze ojedinělý eh, případ eh, zločinu či úplatku, tak tam je spousta věcí eh, roztříštěná, kompetence jsou rozdělené a také zdroje na boj proti těmto fenoménům jsou roztříštěné. Já jsem ve svém dokumentu se pokusila o definici, poněvadž oficiálně žádnou nemáme, ale e, formulovali jsme to tak, že organizovaný zločin je strukturovaná organizace, strukturované združení, které nějakým, eh, po nějaký čas spolupracuje. Jsou to tady osoby v počtu více než dvou, kteří spolupracují a přitom se dopouštějí určitých, určitého trestního jednání, eh, které je v trestním právu hodnoceno například eh, odnětí svobody na čtyři roky, to je ovšem různé v, v různých členských zemích. A plánem je obohatit se finančně nebo jinak na tomto projektu. Já jsem tady eh, provedla takový seznam, možná to eh, víte, eh, jaké finanční zájmy a finančně, finanční příjmy Evropská unie zde má, tady to je vlastně ten eh, podíl eh, z HDP 1,1 nebo 0,9 No a eh, potom jsou tady velké fúze nebo kartely, mm, nebo potom sem spadá také podvádění v oblasti odvodu DPH a pašování cigaret. To jsou tedy příjmy. Dále jsem se pokusila vysvětlit, jak obtížné je na jedné straně eh, sladit eh, rozdělení kompetencí a na druhé straně pro následování těchto fenoménů. My tedy máme nějaké kompetence na evropské úrovni, máme směrnici proti praní špinavých peněz a nyní zde máme text, jak nakládat se zabaveným majetkem, ale to všechno je potom v kompetenci eh, členských zemí, které, ve kterých je tato legislativa nějak zapracována. definice, tedy co to je organizovaný zločin, nebo kdy dochází k organizovanému zločinu, eh, to je obtížné, eh, poněvadž na jedné straně tady máme instituce a na druhé straně členské země a každá z těchto stran vychází z naprosto rozdílných zdrojů. A samozřejmě třeba říci, že evropské instituce prostě nemají ani lidské, ani finanční zdroje tady na to. Třeba to bylo vidět v té Itálii, tam skutečně, eh, tam se tomu věnuje takové úsilí, že to bychom si na evropské úrovni nikdy nemohli dovolit. Eh, pak eh, zde máme další organizace a určité pomocné orgány, jak tomu samozřejmě patří mimo jiné OLAF. Dále máme Europol a Eurojust, to jsou další fenomén, čili v podstatě to je ta trojice OLAF, Eurojust, Euro, eh, Pol, eh, tak eh, ty se angažují, angažují nejvíce a my jsme většinou odkázáni na analýzy OLAFu. OLAF registruje případy a v nejbližší době je také zveřejní. Olaf dále konstatoval, že této kriminality přibývá a já eh, jsem to vnímala také u nás doma, ale je to ve více členských zemích. Ty eh, politické eh, důvody jsou viděny z různých stran politického spektra různě. Ovšem zřejmě to souvisí také s finanční krizí, Eh, která postihuje do určité míry v současné době všechny členské země a samozřejmě, že různé podvodné síly, které mají k dispozici dost peněz, eh, jsou eh, jaksi aktivnější. O Itálii již byla řeč a nápadné na Itálii je to, že se zvláště tady hodně zneužívají eh, evropské fondy. Eh, my víme, že eh, něco podobného se stává také v některých východoevropských zemích, ale třeba podvody v oblasti zemědělských fondů, tak to se netýká jenom východu, to máme také v Německu, v Itálii a tak dále. A tady je někdy těžko říct, jsou to hraniční případy, jestli to dělají jednotlivci, nebo jestli je to nějaká organizovaná banda. E, ovšem to se e, rozhodně týká těch velkých infrastrukturních e, projektů, budování silnic, dálnic, čistí odpadních vod a podobně. A zde musí komise při svém přeskumu do budoucna eh, pravděpodobně zavést eh, jiné instrumenty a metody a zjistit, zda skutečně eh, tam dochází k podvodům v souvislosti se strukturálními fondy. Těch projektů není hodně, jsou to dva, tři projekty v každé zemi, které vážou velké množství finančních prostředků Nicméně je třeba to sledovat už od začátku, už od okamžiku přidělování zakázky až eh, po eh, ten vlastní průběh eh, této zakázky. Já jsem se zaměřila na projekt Capaci v Itálii, který je velice zajímavý. Já tedy možná, že vy jste byli přítomní, když tento projekt u nás byl ve výboru představován. Já jsem u toho nebyla, musela jsem si to potom naštudovat. Čili tam eh, dochází eh, k finančnímu monitoringu u velkých eh, veřejných projektů a finanční tok mezi bankami a těmi účty příjemců, eh, tak to se sleduje, poněvadž to je okamžik, kdy může docházet k praní špinavých peněz. A možná, že by bylo dobré, kdybychom si ve výboru ještě jednou eh, vyslechli, jaké výsledky měl tento projekt. No a závěrem eh, co by měl náš výbor požadovat od hlavního zpravodaje a dalších zapojených výborů. Tak jednak jde o prevenci. My zde máme dojem, že v prevenci se toho mnoho nedělá. Samozřejmě je to obtížná věc, namáhavá věc. A my máme určitě už experty a úředníky, kteří by mohli už na základě svých zkušeností být schopni rozpoznat, kde se děje něco špatně. A v mnohých našich eh, zprávách eh, už jsme o tom hovořili, chtělo by to evropského prokurátora, evropské stíhání, trestní stíhání, poněvadž to rozdrobení eh, v členských zemích, jak jsou ty kompetence rozděleny třeba v Rakousku, Irsku, na druhé straně třeba v Itálii nebo v Německu, tak to asi nezměníme, ale rozhodně by to chtělo eh, mít eh, alespoň jakýsi evropský rámec. Členské země eh, musí dělat více v oblasti podvodu v DPH a při pašování cigaret. To je skutečně téměř nekonečný příběh, který vidíme v médiích a tak dále, eh, poněvadž eh, snažíme se konsolidovat rozpočet, prostředků je málo a tak dále, čili eh, samozřejmě, že všechny frakce tomto parlamentu, také rada jsou pro konsolidaci rozpočtu, ale jakmile bychom byli schopni eh, konsistentně bojovat proti daňovým podvodům v oblasti DPH, tak by v podstatě nebylo třeba konzolidovat rozpočet. No a pak třeba eh, je třeba eh, přeskoumat to dohody, které jsme uzavřeli se Švýcarskem, pracuje se na tom také s Lichtenštejnskem. To všechno má smysl. Tak eh, to všechno jsou body, které jsem chtěl ještě jednou potrhnout a eh, děkuji, děkuji sekretariátu výboru za výraznou pomoc. Děkuji. Muito obrigado. Děkuji vám mnohokrát, paní Vajle, za prezentaci k tomu, jak organizovaný zločin využívá evropských fondů a jak je potřeba řádně dohlížet nad financováním evropských projektů. Olaf už se těmito myšlenkami pochopitelně zabývá. Hovořili jsme o odposlouchávání telefonu, nesmíme zapomínat ani ale na demokracie, na lidská práva. Určitě eh, se těmito otázkami budeme zabývat na slyšení ještě tento týden a předpokládám, že to také bude ve zprávě pana De Jonka. Tím se dostáváme k třetímu tematickému dokumentu, který se zabývá opět velmi důležitou oblastí, a to oblastmi prorostlými korupcí ve státní správě členských států a možnosti předejítí negativních dopadů na Evropskou unii. Autorem je pan Skilakakis. Dám mu hned slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych začal tím, že problém korupce spočívá v tom, že korupce se těžko měří. Lidé mají pocit, že po celé Evropě je korupce hodně. 74% Evropanů říká, že v jejich zemi považuje korupci za velký problém. Nicméně, nemáme k tomu číselné údaje. Organizace Transparency International nám určité důkazy poskytuje a já se domnívám, že se jimi nezabýváme dostatečně. Já jsem proto jejich data podrobil analýze. Když lidé říkají v průzkume veřejného mínění, že v určité oblasti veřejného sektoru někomu dali úplatek. A k tomuto už máme údaje z průzkumu veřejného mínění několik let a v různých zemích, a to jak v Evropě, tak i mimo ní. Když dáte dohromady všechny domácnosti, v nichž někdo řekl, v takovémto průzkum veřejného mínění, že dal někomu ve veřejné správě úplatek, tak se dostanete v součtu k 20 milionů 20 milionům úplatků ročně v Evropské unii. Řeknu vám to ještě jednou, protože to číslo je opravdu nepochopitelné. 20 milionů malých úplatků s tím, že pochopitelně nevoláte velkým politik, eh, významným politikům a jejich rodinám a eh, s tím, že by vám někdo řekl, ano, my jsme někoho uplatili. Prostě 20 milionů úplatků. Říkáme si, že to není možné. ale prostě to je to číslo, ke kterému jsme se dopracovali. A navíc je to číslo minimální, protože to nám lidé řekli, že tolik úplatků dali. My si to nemyslíme. Oni sami nám řekli, že ty úplatky poskytli. A neříkají to nějak obecně, odkazují ke konkrétním místům. Takže když se podíváme na počet domácností, které odpověděly na takovéto průzkumy, 600 tisíc třeba řeklo, že podplatili celníka. A odkazují k celníkům z toho důvodu, že to je orgán, který má chránit finanční zájmy Evropské unie. My v podstatě předstíráme, že do takovéto míry korupce neexistuje. Čísla neznáme a v řadě případů je ani znát nechceme. Protože kdybychom je znali, tak bychom s tím museli něco dělat. Tak to s čísly je. Jak to vypadá s dopadem. Nejprve na finanční zájmy Evropské unie. S tím, že potřebuji předeslat, že se to velmi liší sektor od sektoru a zemi od země. Existují země, kde v mnohých sektorech je korupce téměř nulová, zatímco existují země, kde 30 obyvatel v daném sektoru podplácí. pakliže se s tímto sektorem dostanou, eh, dostanou do kontaktu. Například veřejnoprávní zdravotnictví je oblast, kde hodně funguje korupce v Evropské unii. Nevím, jestli to budete říkat korupce nebo ne, ale prostě když doktorovi lékaři dáte obálku za to, že udělal něco, ze stejně jeho práce, co jeho povinnost ve veřejném zdravotnictví. To je fenomén, který se objevuje v řadě dalších odvětví. Pokud je korupce takto rozšířená, co s tím můžeme udělat? Za A a za B, jaký to má na nás dopad? Začnu s tím, jaký to má dopad na finanční zájmy Evropské unie. Máme údaje u mnoha odvětví, většina z nich, kromě cla, nemá přímý dopad na eh, finanční zájmy Evropské unie. Ale prostě pokud víme, že ve státní správě máme mnoho korupce a že tato státní správa spravuje evropské prostředky prostřednictvím národních fondů, tak je jasné, že e, ve správě těchto fondů je větší korupce, než si uvědomujeme. Nikdo se neptal konec konců e, zemědělců, jestli někoho upláceli v takovémto průzkumu veřejného mínění. Evropská komise si k tomu neudělala žádný průzkum. Průzkum mezi lidmi kteří s tím v praxi pracují. Takže přesnou odpověď nemáme, můžeme jenom předpokládat, že korupce se děje podstatně více, než, než si myslíme, než vidíme. Jak mohou a členské státy bojovat proti korupci a co vlastně dělají? Komise přiznává, že neexistuje žádný mechanismus, který by hodnotil, jak účinné jsou protikorupční politiky na úrovni Evropské unie a členských států. S tím, že na eh, mezinárodní úrovni máme pouze GRECO, tedy Radu Evropy, ale eh, o GRECO toho ve členských státech se zase tolik neví. Kromě toho, OECD má úmluvu o boji proti úplatkům eh, státních úředníků při mezevládních eh, transakcích, ale víme od nich, že pouze u čtyř členských států Evropské unie je prosazována tato umluva a ve 12 členských státech se neděje v této oblasti téměř nic. Nechci příliš rozebírat jak to řešíme právními nástroji. Právních nástrojů jak na mezinárodní, tak na národní úrovni máme hodně. Spíše jsem se kladl otázku, jak se tyto právní nástroje používají. Podívejme se nejprve na to, jak sama Evropská unie chrání své finanční zájmy proti systémové korupci eh, v státní správě členských států. Podívejme se nejprve na to z pohledu OLAF. Někdo, myslím, že pan Tavares řekl, že OLAF je účinný. Tak vám přečtu, co k tomu řekl pan komisař Šemeta. Od roku 2000 281 z 647 kaus, které byly Olafem předány soudům v členských státech, nebyly odsouzeny. Soud se jimi nezabýval vůbec, což je, což je v podstatě skoro polovina případů. Eh, u toho zbytku, se kterými se zabývali, eh, bylo nakonec usvědčeno 41%. V Evropě tedy máme 20 milionů úplatků za rok, a nějakých 150 eh, usvědčení z iniciativy OLAFu. Za deset let. Takže je v podstatě asi jednodušší vyhrát loterii, než eh, být usvědčen z korupce na základě podnětu OLAFu. Tak toto vypadá. Jaké nástroje existují? Mezi právními rámci členských států, a zde zase cituji Evropskou komisi, a následné překážky pro přeshraniční vyšetřování v Evropské unii vedou k tomu, že finanční zájmy Evropské unie nejsou v Evropské unii dostatečně chráněny. Ředitel Olafu říká, již máme 1300 oznámení ročně, nemáme ale dostatek zaměstnanců na to, abychom mohli hledat další informace. Olaf navíc nemá právní základ a zaměstnance k vyšetřování z vlastní iniciativy. Pokud mě tím pověříte, tak budu rád, a udělám to, ale v tuto chvíli prostě nemohu. V tuto chvíli ani nemohu se podívat eh, do výpisu z účtu osoby, kterou vyšetřuji. Tak toto vypadá s Olafem. Olaf neprovádí vyšetřování z vlastního podnětu, vyšetřuje pouze informace, které někdo poslal. Jinými slovy tedy, pokud nikdo nikoho ve vašem sektoru nahlásí, tak OLAF nic nebude vyšetřovat. V tuto chvíli to vypadá tak. A navíc OLAF nemá dostatečný počet zaměstnanců a nemá také dostatečnou pravomoc k tomu, aby prováděl vyšetřovací práci efektivně. Ani se nemůžou podívat vyšetřované osobě do účtu. Jediné, co mohou udělat, mohou ten přístup požádat a ptát se lidí. Evropská komise začala na nápravě této situace vážně pracovat. Nicméně, tato práce je pouze v počáteční fázi. Máme poprvé protikorupční zprávu Evropské unie, která bude sledovat eh, protikorupční kroky členských států a bude publikována každý rok poprvé v roce 2013. V červnu chce Evropská komise předložit eh, návrh týkající se EPA, tedy Evropského státního zástupce. Kromě toho také předkládá návrh směrnice o harmonizaci procesního trestního práva v členských státech, to je návrh na rok 2013, a kromě toho také předkládá návrh eh, na reformu Eurojustu. Tento návrh bude opět předložen v roce 2013. Vidíte tedy, že Evropská komise za sebou důležité iniciativy má. Ale Ale já se domnívám, že je potřeba, aby Evropský parlament k takovýmto iniciativám více a více podněcoval. Jak to vypadá na straně členských států? Moc činnosti jsme nezaznamenali. Uvedu pouze jeden konkrétní příklad, kterým podložím to tvrzení, že se v členských státech moc neděje. Třeba co se týče uplatků zahraničním státním úředníkům. A když říkáme zahraniční, tak to velmi často je jiný členský stát Evropské unie. To jsou případy, které se staly. Jak na to členské státy reagují? Málo. V jednom členském státě jsme nějakou reakci zaznamenali, ostatní to vůbec neřeší, přestože tedy podepsali umluvu o OECD o tom, e, o boji proti podplácení e, zahraničních úředníků. Výsledky u jednoho velkého státu vypadaly takto. Zase to máme ze zprávy Evropské, e, pardon, OECD. Mezi roky 2005 a začátkem roku 2010 eh, bylo potrestáno 69 osob, z nichž 30 bylo usvědčeno v trestně právním řízení, 35 bylo usvědčeno jinak a následně zaplatilo pouze pokutu. S tím, že většina těchto kauz není známa obecné veřejnosti. Z těch 30 usvědčených 23 dostalo podmíněný trest, 4 pouze čtyři z těch 69 měli nepodmíněný trest a byli skutečně ve vězení. Co se týče těch podmínek, tak ve čtyřech, případu, ve čtyřech případech to bylo závažné podplácení 100 miliard, stovek milionů euro podplácení zahraničních státních úředníků. Takže podstatě tady máme opravdu veliké rezervy v činnosti členských států. Navíc ve členských státech máme sektory, které jsou prorostlé korupcí. Alespoň Transparency International říká, že politický systém a státní zaměstnanci jsou do korupce zapojeni a občanům je těžké v těchto členských státech něco proti tomu dělat. Prostě takto to je a řada z nás by předtím ráda zavírala oči. Pokud dovolíte, tak nakonec pár obecných připomínek, ale také konkrétních bodů. Ve Spojených státech na začátku 19. století bylo založeno pokrokové hnutí, které vytvořilo federální instituce, které mají bojovat proti korupci, kterou byly Spojené státy prorostlé. Navíc máme FBI a finanční úřady. Myslím si, že když budeme zavádět EPO v další fázi, tak budeme potřebovat opravdu silnější nástroj. Je prostě potřeba, aby evropský státní zástupce měl v tomto případě eh, pravomoc skutečného evropského federálního orgánu. Chceme-li prorazit začarovaný kruh systematické korupce v řadě sektorů v členských státech. Na severu, ale konec konců i v některých zemích na jihu nebo na východě se setkáváme se systémy, systémovou korupcí, občané chtějí, abychom s ní něco udělali a je možné, abychom s ní něco udělali. Já vím, že jsem trošku přetáhl, protože to je téma, které mě opravdu velice zajímá. Ale mám konkrétní návrhy. Nicméně nechci, abyste si zapamatovali ty konkrétní návrhy, ale chci, abyste si zapamatovali, že je potřeba s tímto něco dělat. Zatím jsme si tím moc nezabývali. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Budeme mít čas i na konkrétní návrhy během diskuse. Jenom ještě, aby bylo jasno, já jsem říkal, že Olaf má důležité pravomoci. Jestli je používá efektivně nebo ne, to nevím, vy jste přednesl přesvědčivý argument, já se ale teď do této diskuse nebudu pouštět. Rádi bychom si jenom dokončili prezentaci tematických dokumentů. Poslední kolega je pan De Jung. Bude hovořit o korupci soukromých společností, které naruší rovnováhu eh, na jednotném trhu. Děkuji. Eh, na úvod dvě předpoznámky. Eh, jednak tedy můj eh, dokument, jak jste si možná všimli, je výrazně kratší než mm, ty ostatní a to je vlastně proto, že já jsem dodržel ty oficiální limity, které bychom držovat měli. No, když jsem zjistil, že eh, že ty limity zase vlastně nejsou tak eh, přes přísně dodržovány, Eh, tak eh, ukazuje se, že bych mohl k tomu přidat ještě další faktografický materiál. A určitě tedy ten úvod a popis těch problémů je omezený. My jsme si právě vyslechli Eh, prezentaci pana eh, Skelakakise a eh, v podstatě mnohé z toho, co bych já přidal ke své zprávě, by se objevilo i ve zprávě jeho. Takže moje doporučení se doplňují s těmi jeho. Druhá úvodní poznámka, tento pracovní tematický dokument je také reflexe eh, úsilí ve výboru pro vnitřní trh, kde jsme se toto snažili zpracovat také v podobě zprávy z vlastní iniciativy. Eh, nicméně, eh, i když to spadá spíše do kompetence tohoto výboru, tak samozřejmě pro vnitřní trh je to velmi závažná problematika, čili tady toto propojení je eh, obrovsky důležité. Jestliže eh, firmy podplácejí veřejnou zprávu a pak eh, v některé členské zemi toto není pronásledováno, tak samozřejmě tato země se potom stává daleko investičně přitažlivější než jiná země, kde se toto sleduje a trstá. Takže toto je e, důležité z hlediska společného trhu a rovných podmínek na tomto společném trhu. Další bod e, toho, co si říci, když si vezmete zprávu paní Gabriel o veřejných zakázkách, tak tady také jasně vidíte, jak propojená je tato tematika, či my skutečně máme směrnici, pro veřejné zakázky a ta zase přímo ovlivňuje naši práci tady a naopak. Takže opravdu eh, tady je třeba spolupracovat s výborem INTA. Když se podíváme na eh, vlivy mm, tedy té komunikace, já jsem eh, byl šokován tím, co zveřejnila Transparency International, my zde máme příslušnou konvenci, která se zabývá, zabývá uplácením, ale pouze v oblasti veřejné zprávy. Je to tedy konvence eh, velice stručná a velice důležitá a byla vytvořena pouze byla vytvořena v době, eh, kdy uplácení eh, veřejných činitelů bylo trestné pouze v Americe. A tam šlo o to, aby americká vláda opravdu legislativu eh, přijala, eh, protože to je důležité, ale nakonec tomu eh, došlo. No a samozřejmě je dobrý, aby se tím zabývala, země OCD také. Já myslím, že je pozorhodné, že ještě dnes máme pět členských zemí, kterou tuto konvenci OECD neratifikovali a se týká, co se týká vynucování, pak eh, je to asi tak, že eh, bylo pouze v jedenácti eh, členských zemích proběhlo vyšetřování poměrně malých případů, sedm členských zemí zaznamenalo větší Eh, eh, větší eh, takovéto případy a pouze ve třech byl více než jeden takovýto případ. No pak máme řadu členských zemí, kde se ještě v tomto neudálo ještě vůbec nic. Samozřejmě, že to může souvisit také s investiční aktivitou v těchto zemích, ale třeba když já si vezmu nízozemí, což je moje členská země, tak my máme výsledky opravdu bídné Dosud nikdo nebyl odsouzen a e, vyšetřuje se toho velmi málo. No a e, když si vezmete, tak Nizozemí je sídlem mnoha nadnárodních e, společností. Máme velice příznivé daňové prostředí pro ně. Čili ano, tam je určitě něco špatně a poněvadž jde o moji zemi, tak já samozřejmě vím, co je tam špatně. Prostě Eh, prokuratura nemá kapacitu, je to příliš komplikované, jsou to obtížné případy a velice obtížně se získávají důkazy a pokud je to případ mezinárodní, eh, tak se to komplikuje ještě daleko více. Eh, jak jsem, jak jsem řekl, je to věc, která postihuje společný trh, čili nemůžeme předtím zavírat oči. Prostě je potřeba, pokud se mít rovné podmínky, aby toto ratifikovaly všechny členské země, abychom prostě v Evropské unii postupovali jednotně. To by byl základ. No a pokud se týče vynucování, tak je třeba, abychom s členskými zeměmi debatovali o modalitách vynucování této směrnice, této konvence těch eh, rozdílů je příliš mnoho. Jak jsem řekl, v Nizozemí eh, je to docela bída. Eh, třeba Velká Británie se snaží nyní alokovat daleko více zdrojů. A to znamená, že by třeba bylo velice zajímavé, kdyby tyto dvě země spolu diskutovaly, vlastně co všechno je třeba, jakým způsobem se tím zabýváme, jak tomu přistupujeme, můžeme se učit jeden od druhého jako máme představu o minimálních zdrojích, které třeba věnovat této oblasti. Eh, k dalším faktům, které tady doporučuji, eh, je to, abych se členské země shodly na nějakých eh, zásadách vynucování a dále, aby se využívaly Eh, využívala síť kontaktních eh, bodů nebo nějakých styčných bodů, hm, hm, které existují, nebo hm, prostě není, není těžké je definovat, není těžké, aby každá členská země si ho zřídili. A to by v podstatě byly de facto prokurátoři. Čili chtělo by to, aby mohly tyto instituce dobře fungovat. Eh, protože pokud vím, tak eh, ten veřejný prokurátor to je eh, taková, mm, řekněme, spící instituce. No ale pokud bychom skutečně to dokázali probudit a propojit, tak to by skutečně bylo skvělé. Dále je tady řada právních otázek, které je třeba dále vyjasnit a komise, myslím, že tam už určité iniciativy podnikla. Jednak je to trestní zodpovědnost, zodpovědnost právnických osob. A to je důležitá věc, protože pokud můžete dnes stíhat pouze fyzické osoby, No tak to samozřejmě je velké omezení boji proti korupci. Druhý bod, který je velmi problematický, je odpovědnost mateřské kampany za své eh, pobočky, čili ceřinné firmy. Třeba eh, polská pobočka Philipsu, což tedy eh, je holandská firma, tak tam bylo, došlo k odsouzení za podplácení veřejného činitele v případě stavby v v případě vybavení nemocnice. No a mateřská firma v Holandsku řekla, my nejsme zodpovědní za to, co dělá naše pobočka v Polsku, čili pokud to bude jenom na těch fyzických osobách, tak s tím opravdu moc neudělá. No a pak ta třetí otázka a ta se diskutuje už eh, celou dobu či to jsou ty takzvané eh, facilitační platby, což eh, eh, je třeba, že já nevím, přijedete do přístavu a tam a pokud chcete, aby vaše zboží bylo vyloženo čas nebo přednostně, tak za to zaplatíte poplatek. V některých přístavech už se to platí standardně. No, Eh, o tuto tedy pochází. Ale to jsou eh, poplatky, které, eh, který by se všichni chtěli zbavit členské země i, i nevládní organizace prostě. To by bylo třeba nejdříve řádně definovat. Každopádně ve všech těchto třech oblastech bychom potřebovali návrhy od komise, a poté prodebatování v Evropském parlamentu. Eh, v loňském roce jsem absolvoval eh, plodný dialog s paní komisařkou Malstrom, která předložila akční plán proti korupci a byla velice optimistická. Nicméně, eh, pokud se týče obecného přístupu, tak tady jsme se poněkud lišili. Nicméně příští rok můžeme očekávat Eh, určité eh, dokumenty od komise. No a jinak ale dá se říci, že eh, zatím ztrácíme čas, poněvadž kdyby se pracovalo simultánně na více frontách, pak bychom fungovali daleko účinnějším způsobem. Čili já si myslím, že není třeba čekat na naše zprávy, aby mohly být tyto iniciativy eh, uvedeny v život. Čili tady bylo třeba jedna trošku více s pocitem naléhavosti. Jinak já myslím, že také zde v Evropském parlamentu máme co zlepšovat. My každý rok dostáváme zprávy eh, od e OECD, Greco, od eh, Rady Evropy ale nemáme žádný strukturovaný postup, jak tyto zprávy jak tyto zprávy zpracovávat. Jsou to zprávy o jednotlivých členských zemích, s nimiž se dojednává vždycky eh, finální znění, třeba v té zprávě Greco samozřejmě, a my se z toho máme hodně co naučit, protože Eh, to by zdokonalo, zdokonalo naši debatu, kromě tedy té debaty, která obíhá na dokumenty z komise. Tak já myslím, že tady to uzavřu a eh, děkuji a těším se na, dispa, na debatu. Děkuji, pane de Jongu. Teď máme již kompletní představu jak o zakázkách, tak o evropských fondech, eh, tak o zprávě kterou provádějí členské státy, tak o kontrole či jejím nedostatku. Ty tematické dokumenty se dobře doplňují, jsou velmi konzistentní. Myslím, že tady je prostor pro kvalitní rozpravu a e, pro velmi zásadní doporučení příslušným institucím. Takže teď začneme nejprve naší rozpravou koordinátory politických frakcí, kteří jsou přítomní, pak budou mít slovo jednotliví poslanci a poslankyně a pak samozřejmě dáme také e, slovo komisi. Myslím, že tady je i zástupce rady. Dobře, bude hovořit pouze komise, každopádně budeme e, jim také dávat prostor a e, je třeba také členským státům sdělit, jak významné je ratifikovat příslušné e, mezinárodní e, doporučení, mezinárodní normy, úmluvy, které existují a o tom se také zmínili naši čtyři předřečníci. Je tady také otázka zprávy komise. My doufáme, že e, komise by nám mohla ústy svého zástupce také říct, do jaké míry se tady jedná o právnickou osobu, která může také podepisovat mezinárodní smlouvy. E, zdali je tedy možno, aby EU jako taková se také, při, e, také přistoupila k těmto právním normám. Takže my teď začneme naší rozpravu. Jak jsem řekl, nejprve dám slovo koordinátorům, paní Matěj jako první. Paní Matěje zastupuje EPP. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla skutečně poblahopřát eh, čtyřem autorům tematických textů za práci, značnou práci, kterou odvedli, za to, eh, jak nás eh, opravdu zajímavě informovali. Já to považuji za velice obohacující eh, informace zahrnuté v těch čtyřech tematických dokumentech jsou závažné a tyto texty by měly být zahrnuty do naší zprávy jako zprávy našeho výboru. To by bylo velice dobře. Takže jsou to takové pohledy ze čtyř odlišných úhlů, e, objevují se tam i určité náznaky dalších e, navržených cest e, k boji proti korupci. Všichni čtyři říkají, že je velmi obtížné vyčíslit škody, které komis korupce představuje v Evropské unii. Každopádně se tady uvádějí různé zajímavé možnosti. Eh, Paní Gabriel nám například říká něco, co je velice politování hodné, že eh, tady nedošlo k převodu eh, určitého počtu směrnic v některých členských státech. Přitom se jedná třeba o směrnice z roku 2004, prošlo 8 let a myslím si, že tedy členské státy tady nejsou zase až tak zastoupeny teď v tuto chvíli, ale mělo by se na toto tlačit. To by jistě pomohlo lepšímu, účinnějšímu boji proti korupci a e, k takovému širšímu uchopení těchto nástrojů, které nám umožňují lepší přístup. Musíme si skutečně pospíšit, e, musíme e, dbát na to, aby k těmto transpozicím textů došlo co nejdříve. Pak je tady otázka také podpisu dohody s OECD. Všichni čtyři se o tom zmínili. Jsou tady někteří špatní žáci mezi členskými státy a my jako poslanci bychom možná také mohli trochu více tlačit na své členské státy, aby upozornili na existenci a nutnost podpisu těchto smluv dohod s OECD. E, budeme samozřejmě očekávat také návrh Evropské komise ohledně státního zástupce Evropského prokurátora. Už se o tom dlouho hovoří. Uvidíme, e, jak bude návrh komise vypadat. Chci každopádně říci, že co se mne týče, tak eh, eh, já velmi, velmi eh, očekávám tento návrh, protože si myslím, že je samozřejmě ke zjištění, eh, jak eh, velký význam bude mít tato právnická osoba eh, při boji proti korupci a především bránění evropských zájmů. Velice si vážím toho, co řekl pan kolega o Olafu a velmi mě překvapuje nízký počet těch obvinění, která, se, která tedy dospěla až do fáze rozhodnutí a odsouzení. Trochu mě to všechno e, zklamává, že tady není tolik těch konkrétních hmatatelných výsledků a možná, že bychom o tom mohli ještě hovořit později v určitém jiném kontextu. Je to tedy poměrně dost e, e, velké zklamání, co se týče prosazování. Chci ještě jednou všem e, čtyřem e, kolegům poděkovat. Pak je tady ještě otázka posílení e, odborné přípravy policie, SEPOLu a tak dále. Když slyšíme to, co jsme tady teď slyšeli, tak SEPOL a Europol Eh, by se eh, měly eh, spojovat, či lépe řečeno, to spojení by mělo být ještě méně prosazováno, je ještě méně odůvodněné po tom, co jsme tady vyslechli. Když slyšíme, jak málo případů končí opravdovým odsouzením, eh, tak se domnívám, že i soudci a státní zástupci by měli být eh, lépe eh, proškoleni v oblasti korupce. A pak to spojení SEPOLu a Europolu to opravdu není na pořadu, je na pořadu dne. A teď socialisté a demokrati, paní Fajan. Jméno, iskrene čestitke všem čtyřem kolegům za dobro upravljeno delo. Já bych taky chtěla poblahopřát kolegům za vynikající odvedenou práci. Já myslím, že jde o opravdu dobré východisko pro dnešní debatu. Eh, pan eh, Jakolino, který je naším zpravodajem, určitě bude studovat všechny tyto čtyři dokumenty, ty tematické dokumenty a zapracuje je. Dnes jsme se dozvěděli několik eh, novinek a v podstatě jsme dospěli k závěru, že v Evropské unii na úrovni EU eh, se nám příliš boj proti korupci nedaří. Eh, ročně ztrácíme více než 2 miliardy eur z evropských peněz kvůli korupci a organizovanému zločinu. Co to je korupce? Máme nějakou společnou definici korupce? Můžeme hovořit o tom, jak měřit korupci? Korupce tam má vždy dvě strany. Toho, kdo bere a toho, kdo dává. Nicméně jsme schopni dospět ke společné definici korupce a tím si definovat nepřítele proti kterému budeme bojovat. Eh, potřebujeme bojovat proti korupci na všech úrovních, ale možná, že problém spočívá v tom, že nejsme schopni měřit její dopady. Co může dělat náš výbor v tomto směru? Jaká můžeme dát doporučení? Já se domnívám, že je velice důležité abychom si vytvořili struktury, které budou schopny eh, realizovat eh, soudní procesy, které nám pomohou jít po korupci v členských zemích, tam, kde korupce je přímo či nepřímo napojena na organizovaný zločin. Jsme svědky rozsáhlých podvodů v oblasti daně z přidané hodnoty. A já se domnívám, že to je eh, problém, se kterým se musíme poprat, neboť tam jsou ztráty obrovské. Dalším problémem je otázka, jak české země mezi sebou spolupracují. Eh, dnes eh, jsme se bavili o bilaterální spolupráci, že otázka je, jak by mohla vypadat vícestranná spolupráce, spolupráce s OLAFem. Jestliže OLAF vypracuje zprávu, jak na to reagují členské země, jak se dále monitoruje implementace doporučení z této zprávy, e, jaké jsou potom třeba kritické komentáře ke práci OLAFu. Já souhlasím s paní Matěje, která říká, že CEPOL a Europol jsou důležité organizace a já si myslím, že není vhodné je slučovat, tedy ne integraci CEPOLu do Europolu. Europol dostává nové a nové kompetence prakticky každý den a pokud bychom do něj integrovali CEPOL, tak to by se ještě všechno zkomplikovalo. Je třeba se věnovat více lidem, vzdělávání lidí, kteří mají bojovat proti korupcem. Vyslechli jsme si něco o evropském eh, prokurátorovi, evropské prokurátoře, něco takového by skutečně mělo vzniknout. My ve výboru jsme o tom debatovali už několikrát a je to věc, které bychom se měli velmi plně věnovat. To jsou věci, které by byly velmi užitečné na evropské úrovni a byla by to další možnost, další úroveň boje proti korupci skutečně je třeba, abychom vytvořili mandát pro budoucí eh, prokurátory a eh, vyšetřovací orgány, tak aby byli schopni bojovat proti korupci a organizovanému zločinu přeshraničně. Já děkuji eh, za tyto čtyři tematické dokumenty. Jak bylo řečeno, jsou to velice kvalitní východiska pro budoucí práci k daným tématům existuje mnoho studií. My ve středu budeme hostit akci, v jejímž rámci se bude debatovat o korupci na mezinárodní úrovni a myslím, že se od nás očekávají hmatatelné výsledky doporučení a také je třeba zatlačit na vlády. Děkuji, paní Fajon. I když jste hovořila více než dvě minuty, tak jsem vás nepřerušil, také proto, že nemáme příliš mnoho žádostí o slovo. Každopádně ty, kteří by chtěli mluvit, poprosím, aby eh, tak dali najevo zvednutím ruky. Máme zatím dost času, ale kdyby to všechno pak bylo eh, v jednu chvíli, tak by to bylo špatně organizovatelné. A teď, pane kolego, vy. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že tyto čtyři materiály jsou skutečně skvělé. Už jsem měl eh, to privilegium, privilegium, že jsem s panem kolegou jsem mohl podrobněji hovořit o některých podrobnostech, statistických údajích a doporučeních. A věřím, že v naší konečné zprávě využijeme všech těch doporučení, s kterými tady kolegové přicházejí, protože oni jsou to skutečně velice závažné věci, jsou to závažná doporučení a měla by mít dopad na komisi i členské státy. Skutečně E, mimořádně dobré e, dokumenty a chci e, zdůraznit také to, co řekla Táňa. Doufám, že pan Jakelino, který zde není, to všechno převezme. Možná, že jednu věc bych ještě dodal chápu, že to, že tady není naše předsedkyně, vzhledem k tomu, že právě teď probíhá soudní E, soudní řízení ve věci e, usmrcení jejího otce mafií. E, to je pádný důvod, proč tady paní kolegyně není. Eh, paní Gabriel bych chtěl říct eh, jednu věc. Velice zajímavé. Ten, ta červená vlajka, mohla byste, eh, mohla byste mi to vysvětlit? Já jsem byl tím zaujat, jsem fotbalový fanoušek, chápu červenou vlajku, pardon, červenou kartu, ale červenou vlajku bych potřeboval vysvětlit. Paní Weiler, vy jste se ve svém textu domnívala, teda spíš zabývala tím, nebo chtěla zabývat tím, jak vlastně ty eh, gangy těch eh, prostředků využívají. Eh, v minulém týdnu se tady objevily nějaké zprávy o praní špinavých peněz. Mě by zajímalo, zda o tom vy víte a chcete ještě psát něco více. To je hezké, pane Jangu, že jste řekl také něco hezkého o Spojeném království. Nicméně pokud něco Spojené království dělá, tak eh, to jaksi není v souladu s tím, co dělá premiér, který se chce stáhnout eh, z veškeré spolupráce v této oblasti, což podle mne post která dá smysl. V minulosti jsme možná něco dělali, nicméně budoucnost, tak jak ji malují konzervativci, je naprosto nesmyslná. Předseda, nevidím v tuto chvíli žádnou žádost o slovo. Paní Weiler bych tedy teď s dovolením položil otázku. Slyšíme tady eh, celou řadu obvinění, eh, která se týkají eh, finančních prostředků Evropské unie eh, z fondů, které údajně by měly financovat politické strany ve členských státech. Můžete to potvrdit? Myslíte si, že to je skutečnost, kterou bychom měli nějakým způsobem řešit, například harmonizací legislativy, která se týká financování politických stran, či e, dalšími kroky, trestním vyšetřováním a tak dále. Objevuje se toto obvinění poměrně často, znovu a znovu, napříč Unii. E, jaký je na to váš názor? To je tedy má osobní otázka. Nezdá se, že by se ještě někdo další hlásil v tuto chvíli, takže teď dáme ještě slovo zástupci Evropské komise, paní Stefans. Thank you very much, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme také za příležitost vystoupit v této velmi zajímavé rozpravě. Jmenuji se Raluka Štefanuk a mám na starosti protikorupční politiku na generálním ředitelství vnitro jednotka organizovaného zločinu. A je tady se mnou zástupkyně a paní Isabel Berignon tohoto odboru. Rádi bychom chtěli poděkovat za pozornost, kterou váš výbor věnuje otázce korupce. Jak víte, protikorupční politika patří mezi jednu z hlavních priorit Evropské komise. Tematické dokumenty, které jste nám dnes představili, jsou zajímavé a užitečné pro další práci Evropské komise. Ve výboru Krym jsme již říkali, že Evropská komise pracuje na mechanismu hlášení o korupci. To hlášení se bude týkat hodnocení účinnosti protikorupční politiky v členských státech. Takovéto zprávy budou vydávány každý druhý rok Příští rok bude vydána první. Předpokládáme, že bude schválena ještě před letními prázdninami příštího roku. U těchto zpráv se chceme především soustředit na dopad protikorupční politiky v členských státech. Na konkrétní výsledky, které jsme zatím zaznamenali v Evropské unii. Mnozí apelovali na to, aby Evropská komise předložila další legislativní návrhy. Když se podíváte na sdělení o protikorupční politice Evropské unie, Evropské komise uvidíte, že jsme se spíše chtěli soustředit na provádění právních nástrojů. Máme řadu mezinárodních umluv, máme i určitou evropskou právní úpravu, bytí není mnoho, ale domníváme se, že legislativní úprava v členských státech existuje, kromě pár výjimek. Rádi bychom se soustředili na její uplatňování a na dopady. Protikorupční zpráva Evropské komise se bude zabývat jak negativními, tak pozitivními příklady, protože zároveň to chceme použít jako možnost vzájemného, k vzájemnému poučení. Ta zpráva bude mít obecnou část, co dva roky se budeme soustředovat na nějaké průřezové téma. První zpráva, jak asi víte, se bude zabývat eh, korupcí při zadávání veřejných zakázek. Druhá část zprávy se bude zabývat eh, hodnocením jednotlivých zemí. Budeme tam mít tedy hodnocení každého členského státu. Budeme se dívat na hlavní pozitivní a hlavní negativní rysy této politiky v jednotlivých zemích. Chceme se zabývat každým členským státem konkrétně, protože, jak bylo řečeno, existují veliké rozdíly v míře korupce v jednotlivých členských státech Evropské unie. Co se týče veřejných zakázek, děkujeme za prezentaci zajímavého tematického dokumentu, jak už jsem říkala, je to hlavní téma první protikorupční zprávy, která bude vydána příští rok. V této zprávě budou průřezová i konkrétní doporučení. Jak víte, Evropská komise navrhuje revidovat právní rámec boje proti korupci v Evropské unii, přijala návrhy směrnice týkající se zadávání veřejných zakázek, především v oblasti koncesí a energetických podniků. Kromě toho jsme předložili řadu opatření, která se týkají boje proti korupci při zadávání veřejných zakázek. V podstatě poprvé ve směrnici o veřejných zakázkách máme definici střetu zájmu, což si myslím, že je důležitý bod, na který je potřeba se soustředit v této oblasti zadávání veřejných zakázek. Kromě toho jsme také navrhli poměrně široká a ustanovení týkající se zprávy věcí veřejných. Tedy dozor, o tom se také hovoří v tomto tematickém dokumentu, systém upozorňování například na případy komise. Systém, který umožní členským státům vytvořit centrálně systém ukazatelů, ze kterých půjde vidět, že v různých fázích eh, zadávání veřejných zakázek je nějaký problém. Takže komise předložila návrh eh, ve směrnici tohoto řešení. Kromě toho také máme řadu opatření, která se snaží centralizovat údaje. To má dopad na střet střety zájmu a korupci v otázce v oblasti zadávání veřejných zakázek. Doufáme tedy, že po našem přijetí v rámci rozpravy v Evropském parlamentu Evropský parlament podpoří náš návrh, především ty části, které se týkají řádné zprávy věcí veřejných a boje proti střetu zájmu. Nyní ještě k dalším tématům. Evropská komise na nich pracuje prostřednictvím těchto zpráv o korupci. U hodnocení jednotlivých zemí se třeba zabýváme tím, jestli ten, kdo nahlásí eh, korupci, je chráněn, jestli eh, jsou dostatečně efektivní systémy eh, státní zastupitelství a jestli se zabývá stát tou částí korupce, která je u něj nejrozšířenější. Všechny tematické dokumenty zmiňovali existenci monitorovacího mechanismu buď to na evropské či mezinárodní úrovni. Naše zpráva se chce zabývat doporučeními a hodnoceními těchto monitorovacích mechanismů, a to především OECD, Greka a úmluvy OSN o korupci, eh, ke které Evropská unie plně přistoupila. Naše zpráva se tedy bude snažit eh, zohlednit hodnocení, které probíhají v těchto mechanismech, aniž by, aniž by docházelo k zbytečnému zdvojování úsilí. Tam, kde nedošlo k dostatečným opatřením po vydání doporučení, chceme ještě jednou poukázat na ta doporučení, která byla vydána a chceme využít cíle této zprávy a zatlačit na dosažení dalších výsledků při naplňování těchto doporučení. Korupce v soukromém sektoru je další téma, na které se soustředujeme. V loni Evropská komise přijala protikorupční balíček, jehož součástí je také druhá implementační zpráva o rámcovém rozhodnutí týkajícím se eh, korupce v soukromém sektoru. Tam musíme říci, že toto rámcové rozhodnutí nebylo dostatečně prováděno. Mezi nejproblematičtější ustanovení patří právní odpovědnost právnických osob. To je, myslím, oblast, kde se dá učinit daleko více než dosud. Cílem Evropské komise při předkládání této zprávy je zaměřit se na provádění stávající právní úpravy na národní úrovni, ale také provádění nástrojů evropského a mezinárodního práva. A konečně jsem chtěla ještě jednou poděkovat za, přílež, za příležitost účastnit se této diskuse. Chtěla jsem vás ubezpečit o tom, že Evropská komise bude vstřícná a budete-li potřebovat nějakou pomoc, tak vám ji velmi ráda nabídne. Třeba při další práci na těch tematických zprávách, které jsou pro nás důležité a užitečné, jak e, z pohledu jejich doporučení, tak i statistik, které obsahují. Takže se budeme těšit na další spolupráci, protože si myslím, že sdílíme společný cíl silnější protikorupční politiky v EU. Děkuji mnohokrát, paní Štefanuk. Děkuji také za příspěvek k této diskusi a za vysvětlení, že Evropská unie plně přistoupila k umluvám OECD a OSN. Omlouvám se, pane předsedo, jenom umluvy OSN, které jsme přistoupili, ne té umluvě OECD. Dobrá, děkuji ještě jednou za vyjasnění. Pokud zůstanete až do konce, tak eh, se třeba objeví i další otázky, které vám položí předkladatelé z těchto dokumentů, kteří nyní budou mít možnost odpovědět na otázky, které padly. Každý z vás dostane pět minut na odpovědi a na další připomínky. Začíná paní Gabriel, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se pokusím o velkou stručnost, protože se mi zdá, že Evropská komise už eh, do značné části odpověděla na otázku, kterou mi dal pan Newton Dunn, tedy jak bude fungovat ta červená vlajka. Kromě konkrétních eh, opatření, které komise přijímá od roku 2011, máme hovořit o tom, jak funguje celý systém a jak se přijímají opatření, která nám umožní společně definovat korupce a vytvořit společné ukazatele. Jinými slovy, jsou to tedy ukazatele, které mají detekovat korupci, a například, že třeba došlo k přecenění určitých projektů nebo že určité projekty došly k hospodářské ztrátě. A máme tam tedy ukazatele, které by mohly být společné pro všechny členské státy. Samozřejmě, Evropský parlament není tím orgánem, který tento systém vymyslel, navrhla jej Evropská komise a já ve svém textu navrhuji, aby Evropský parlament měl možnost zblízka sledovat, jak se tento systém bude dále vyvíjet, především v perspektivě vidět již první výsledky v roce 2013. Chci jenom připomenout, že to bylo původně plánováno na rok 2012, ale my bychom se měli jako výbor zabývat touto otázkou i nadále. I na základě informací, které dostáváme od členských států, se zdá, že bychom mohli velice pozitivně přispět k přisledování tohoto systému. Chci všem kolegyním a kolegům poděkovat za vystoupení. Mohu než souhlasit s většinou toho, co tady zaznělo jasně byly definovány ty hlavní výzvy, eh, které máme před sebou jako členové výboru Krym co řekla paní Veronik Matiu jako koordinátorka EPP, je velmi zásadní. Členské státy by měly pocítit tlak na to, aby transponovaly texty směrnic do své vnitrostátní legislativy. Chci rovněž poděkovat paní Fajan za to, jak zdůraznila nutnost eh, posílení mechanismu spolupráce mezi členskými státy. Toto zůstává stále velkou výzvou, jak eh, si předávat eh, údaje, jak zajistit, aby členské státy mohly spolupracovat ve větším počtu a pak je tu další otázka, kterou jsem se rovněž zabývala ve svém dokumentu a e, to je dohled nad realizací doporučení od OLAFu či dalších institucí. A tady vlastně se opět dostáváme k pravomocím Evropské komise, Evropského soudu, případně Evropského e, prokurátora. V tomto směru souhlasím s tím, co řekli kolegyně a kolegové a děkuji jim za jejich připomínky. Děkuji paní Gabriel a teď dáme slovo paní Barbaře Weiler. Ja, dankeschön, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Než se dostanu ke dvěma otázkám, které mě byly položeny, eh, chtěl bych jenom ještě říci, tedy upozornit sekretariát výboru, Eh, na tematický dokument, s, který se týká korupce a koluze při rozdělování eh, veřejných zakázek. To je vědecká studie, která byla vypracována pro výbor INTA a jelikož my se právě bavíme o eh, koncesní směrnici, tak by bylo skutečně velmi dobré, kdyby se tam zaznělo to, že korupce je rizikem a že tedy je třeba, že si to uvědomujeme. To je, to je dokument, který zpracovala jedna norská vědkyně a myslím, že je to velice užitečné. Nyní ty dvě otázky. byly. Eh, ne zcela jsem rozuměla té otázce, kam ty peníze vlastně jdou, kde končí. Tak samozřejmě, že to není pouze Itálie, ale také na kontech eh, kriminálních band samozřejmě. A pan Tavras se ptal něco dalšího a to, jak eh, jak, eh, o co se vlastně opírá domněnka, že korupční peníze jdou i do politiky. Já se domnívám, že zejména v oblasti úplatků tak tam každopádně jde, jdou peníze do politik a to se týká také třeba už úrovni komunální, ale také vyšších. My třeba máme zrovna takovýto případ ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, kde je podezření na takovouto, takovéto úplatky, ale tady se nejedná o organizovaný zločin. Tady jde o případy jednotlivců, a eh, individuální výhod. Eh, třeba ve frakci eh, socialistické se zatím ta debata nedopracovala závěru, ale hovoří se tam o jakési rešerši nebo tematickém zpracování problematiky úplatek, úplatku politických. No, eh, já myslím, že ono to nějakým způsobem spolu souvisí. Eh, úplatky to zcela jistě není eh, italská specialita. Uplácení politiků to určitě existuje jinde. A myslím, že i zde v Evropské unii s tím máme určité zkušenosti, čili toto existuje. Je třeba chránit všechny strany stát, společnost, politiky a samozřejmě vše, co se děje, musí být odhaleno a potrestáno. A pak ještě další dva eh, body. Eh, tady bych prosila vyjasnění sekretariát a předsednictví. Eh, bylo řečeno, že tematické dokumenty budou přeloženy. Teď jsem se doslechla, že tomu tak není. Kdyby překladu došlo, bylo by to vynikající, protože Eh, já bych skutečně s těmito tématy velice dobře mohla pracovat na domácím poli a eh, de facto přenést politické informace také do své členské země, ovšem kdybych to měla v překladu. No a jinak, eh, pan Gabriel, ten eh, Eh, setkání našeho sekretariátu se sekretářem IMCO. Eh, my budeme eh, rozhodovat o Tarabelově zprávě k modernizaci veřejných zakázek. Kdyby se nám podařilo například do některého bodu zdůvodnění nebo prostě někam dali něco, co by do toho defekto Eh, by to rozšířilo i na protikorupční opatření, tak to by skutečně velice pomohlo. Ale je třeba, aby eh, výborové sekretariáty Krym a Inko se k tomu setkali. Eh, dále, nejpozději příští rok na podzim Německo po politické změně určitě podepíše i tu protikorupční směrnici. Eh, děkuji vám za tyto dobré zprávy. Pokud se týče překlad tematických zpráv, já jsem tedy hovořil o eh, pracovním dokumentu pana Jakolina, tento je nyní v překladu, ale hm, tyto tematické dokumenty asi ne. A nicméně obsah těchto tematických dokumentů vplynul do právě Jakolinovy zprávy. Eh, nicméně také ještě eh, část eh, toho obsahu těchto tematických dokumentů se určitě dostane i do závěrečné zprávy. Paní Valer, já jsem měl konkrétně na mysli, možná jsem to konkrétně neřekl, ale měl jsem na mysli evropské fondy, které jsou přidělovány firmám, které se poté účastní Eh, nelegálního financování politických stran v členských zemích. Nevím, jestli k tomu chcete něco říci, ale v podstatě to bylo to, na čem se ptal já. No, a tak teď už tomu rozumím. Já myslím, že to není úplně vyloučeno, ačkoliv nedovedu si představit, jak by to fungovalo. Ale tady to je spíše asi otázka na OLAF, a nebo na komisi, jestli o tom něco vědí. Já jsem se dosekla o čem si v Srbsku, kde ovšem nešlo o eurofondy, ale o jiné zdroje. Ale pak eh, tam to bylo mm, zákonem eh, zakázáno, včetně tedy potrestání. Takže možná je všechno, ale já opravdu teď o žádném případu nevím. Děkuji vám, paní Weiler, a nyní Dávám slovo panu Skilakakisovi. Eh, vy všichni známe takové případy, kdybych měl začít to vaší poslední otázkou, alespoň u nás doma. A předpokládám, že i v dalších evropských zemích eh, dochází k velkému eh, počtu vyšetřovaných případů uplácení poskytování peněz, nezákonných peněz politickým stranám a nespecifikovaným osobám. A některé z těchto prostředků byly eh, peníze z Evropské unie. You, so there, there were, there were big, big cases. But... Takže tady prostě eh, došlo k velkým případům tohoto typu, ale teď bych se chtěl dostat eh, k tomu hlavnímu v tomto dokumentu. Nejprve bych byl eh, rád, kdyby nám komise pokud možno pomohla prostřednictvím podrobnějších poznámek a připomínek k těmto tematickým dokumentům. Já se totiž domnívám, že panu Jakolínovi by to bylo velice e, užitečné, kdybychom znali detailní stanovisko Evropské komise k těmto otázkám. To za prvé. Za druhé, neměl jsem zatím příležitost e, upozornit na nějaké specifické, eh, nějaká specifická doporučení a teď bych to chtěl napravit, nebude to dlouho trvat. Eh, kromě obecné zásady eh, v tom smyslu, že tady musíme disponovat mnohem silnějšími unijními institucemi, které bojují proti korupci a podvodům, tak jedině tak se nám podaří vést, eh, podobně jako američané, účinnou protikorupční politiku. A teď konkrétně, myslím, že potřebujeme lepší, efektivní eh, systém, celoevropský systém eh, pro ochranu informátorů. A chci upozornit, že jsou tady země, že pokud se někdo takový jako informátor projeví eh, proti něčemu, co dělají eh, jeho instituce, tak on vlastně eh, vůbec se nemůže tušit, co co tedy vlastně s ním dále bude. Eh, Evropská unijní legislativa na nic takového nepamatuje na nějakou ochranu a úrovni členských států. Jsou to pouze dvě země ze 27, které disponují skutečně účinnou ochranou informátorů, právní ochranou. Potřebujeme eh, také eh, adekvátní procento aspoň 50 eh, případů, 50 případů eh, tedy eh, vyšetřování z vlastní iniciativy, protože zatím probíhají vyšetřování pouze v těch případech, kdy dostaneme nějaké informace pokud jste, dejme tomu, silnou eh, trestní eh, kriminální organizací a máte dost eh, prostě toho cementu či betonu, abyste mohli případné svědky eh, ukládat na dno řek, tak s tím nikdo nebude nic dělat, pokud nedostaneme eh, příslušné orgány informace. A eh, my prostě musíme v tomto směru být proaktivní. Zatím čekáme na to, až za námi někdo přijde a hovoří s námi. Potřebujeme také jednotný informační systém a transparentní systém, který by umožňoval okamžité srovnávání Eh, jednotlivých údajů, eh, třeba při eh, právě zadávání těch veřejných zakázek. Zatím existují obrovské rozdíly mezi cenami třeba v současné době a nikdo, nikdo to neví. Nikdo neví, jak vysoké jsou ty jednotlivé Eh, ta jednotlivá procenta úplatku a tak dále. Někdy může něco být nakoupeno pětkrát, desetkrát více a nikdo se o tom nedoví. Za třetí si myslím, že potřebujeme prosazovat výzkum v oblasti nových technologií v různých eh, těch eh, kontrolních systémech, které užívají členské státy a jednodušovat jejich implementaci. Například kontrola daňová. Uvedu příklad právě tohoto. Proč třeba by nemohla být taková takováto daňová eh, kontrola přímo eh, dostupná online. Eh, prostě vy dejme tomu, činíte nějaké kroky a jste online a můžete být sledován vašimi nadřízenými a protikorupčními orgány. V současné době všechny kontroly napříč Unii a především ve státech, kde víme, že je vysoká korupce. E, všechny kontroly se provádějí netransparentním způsobem a my toto musíme napravit, protože tady už existuje systémická korupce v řadě oblastí. A e, v neposlední řadě chci zdůraznit, že musíme zvýšit e, zdroje, prostředky těch orgánů, které jsou odpovědné a je třeba také sloučit část, připojit část eh, rozpočtu k těm případným úspěchům v této oblasti. V tuto chvíli nemáme dost zdrojů a ještě činíme eh, prostě úsporná opatření. Takže proč třeba neříct, že eh, tady je možno i, dejme tomu, určitou menší část těch prostředků uvolnit právě na odměnu těch, kteří budou opravdu efektivní. Děkuji. Je tady otázka těch eh, zemí, eh, které tedy nelegálně, ve kterých jsou nelegálně financovány politické strany, eh, ne pan Jong. Nejprve k tomu, co řekla paní Matiu ohledně transpozice pravidel. Já si myslím, že co se týče jednotného trhu, eh, tak máme švábovou zprávu, eh, která se zabývá zprávou jednotného trhu a eh, nutností toho, aby tady existoval systém, který by byl závaznější, který by také uskutečňoval lepší prosazování E, těch jednotlivých pravidel, je třeba to propojit s evropským semestrem, to je určitá příležitost, určitá možnost a myslím si, že parlament bude mít možnost brzy e, zkoumat výsledky. Problémem je, že korupce nebyla nikdy identifikována jako součást jednotného trhu, takže e, prostě E, doporučení či umluva OECD není vnímána jako oficiální součást aký komunitér a myslím, že kdyby tomu tak bylo, že by to bylo mnohem lepší, také e, můžeme používat ten systém, který bude e, vynut pro jednotný trh a lépe využívat to, co má k dispozici OECD. Zatím to možné není. Možná, že by to tedy v té zprávě mělo být explicitněji vyjádřeno. K tomu, co řekl kolega Newton, Newton Dunn. Co na to mohu říci? E, ke stanovisku Spojeného království. Možná jedinou věc. Strana, kterou tady zastupuji v Evropském parlamentu, moje vlastní strana, není příliš pro transfer svrchovanosti a pravomocí, ale mohu vám říct, že tady je jedna oblast, které musíme opravdu eh, pracovat eh, všichni na jedné lodi, je právě boj proti organizovanému zločinu, protože ti eh, lidé se prostě vůbec nezastaví před hranicemi a myslím si, že pokud to platí pro Irsko, tak to hodně platí i pro Spojené království a asi budeme souhlasit souhlasit s tím, že by byla chyba, kdyby zrovna tato oblast byla vyčleněna ze společné e, činnosti. A pak už tady mám jenom pár vlastních e, poznámek, které se vztahují e, k Evropské komisi. Za prvé, určité odkazy v těch návrzích eh, na zadávání veřejných eh, zakázek eh, se týkají konfliktu zájmu a tak dále. Pokud se ale podíváme na ustanovení o uvádění na tedy tom seznamu černých ovcí, Eh, tak to je dost vágně eh, formulováno a není to skutečně základ pro nějaký efektivní společný přístup. Takže já si myslím, že komise by nám v tomto směru měla poskytnout nějaký důraznější návrh. A pak je tady asi trochu zvláštní eh, přijít s tímto tématem rok poté, co jsme se s tím nástrojem zabývali. A je to také indicie která ukazuje na to, že bychom měli jednat rychleji. Já jsem tady zmínil několik eh, oblastí. Trestní odpovědnost právnických osob, to je vlastně něco, co, eh, eh, co se objevuje v každé oblasti, trestně právní oblasti. Komise v tomto směru hodně dělá, ale je třeba, aby to bylo jasnější, jednoznačnější. A pak je také třeba jasně říct, že jsou mateřské filmy zodpovědné za své, za své tedy filiálky. Eh, tady prostě musíme jednat důrazně a eh, tady bych chtěl zdůraznit také eh, své vlastní, svou vlastní zprávy v této oblasti, která jde cestou prosazování lepší koordinované horizontální, lepšího koordinovaného a horizontálního přístupu. A velice souhlasím e, s tím, co tady bylo řečeno o informátorech. Opravdu potřebujeme od Evropské komise návrh o, e, k informátorům. To musí být regulováno. E, to je třeba opravdu vzít v potaz a začít v, tom, v, to, v této oblasti. A ještě poslední věc. Evropská unie je tedy smluvní stranou úmluvy OSN. Když jsem Eh, slyšel, co jsem slyšel z Vídně a z sekretariátu OSN, tak tam jsou velice frustrováni z toho, že Evropská komise nepodává zprávy podle eh, toho, jaký umluva zavazuje. Takže komise by měla jít tím příkladem, když to vyžaduje od členských státech. A my už přes rok žádám, eh, eh, se žádá, aby komise vykazovala tuto činnost a neděje se to a e, dej to tak daleko, že má vlastně statut pozorovatele e, proto, aby nemusela podávat zprávy. To není zrovna dávání toho nejlepšího přístupu a příkladu. Vy musíte se držet tedy toho plného členství a dodržovat své povinnosti, včetně e, podávání těch zpráv. Děkuji mnohokrát. Nezazněla pozitivní odpověď, ale možná, že si pro tuto chvíli vezmete slovo a pokusíte se odpovědět ústně na pár otázek, které zde zazněly především ze strany pana De Junka. Děkuji. Co se týče tematických dokumentů, tak je rádi okomentujeme i písemně. Co se týče UNKAKu, tak je pravda, že jakožto plnoprávná smluvní strana, musíme nejenom sami hlásit, ale také se účastnit eh, monitorovacího mechanismu, který v Unkaku běží od roku 2009. S tím ale, že chci říci, že v tomto případě hlášení podává nejenom komise, ale evropské instituce jako celek a Evropská unie jako celek. V Greku bylo navrženo podobné, hovoří se o tom v našem posledním návrhu. Co se týče hlášení, tak k tomu zatím nedošlo z toho důvodu, že si ještě musíme vyřešit řádu právnických a konkrétních problémů a podávání takovýchto hlášení za všechny evropské instituce. Takže nejde o vůli. Úplně souhlasím s tím, že Evropská unie by měla jít příkladem, měla by se účastnit jak v OSN, tak v Greku a Evropská komise toto měla na mysli když jsme o tom hovořili v posledním návrhu, že bychom se měli více účastnit Greka. Je ale potřeba vyjasnit určité konkrétní právnické otázky týkající se hodnocení takovýchto institucí v kontextu, který vymezuje smlouva o fungování Evropské unie. Takže, jak jsem říkala, není to jenom o komisi, ale o všech evropských institucích. K dalším připomínkám pana Junka Ochrana těch, kteří nahlásí korupci. No tady víme, že členské státy Evropské unie neposkytují ani ve veřejném, ani v soukromém sektoru dostatečnou ochranu. A z toho důvodu komise spustila studii, která má učinit přehled legislativy členských států o ochraně osob, které nahlásí eh, korupci potom se budeme zabývat možnou politickou odpovědí na výsledky. Teď co se týče černého seznamu firem, to je opravdu dosti kontroverzní téma. V některých případech by to bylo určitě užitečným nástrojem boje proti korupci, ale na druhou stranu musím říci, že z toho vyplývají další problémy typu ochranu osobních údajů a podobně. Většina členských států eh, nezmiňuje, nevytváří žádný seznam společností, které se nemohou účastnit zadávání veřejných zakázek. Takže těžko to budeme dělat z evropské úrovně. Ale poznamenala jsem si tento návrh eh, z vašeho tematického dokumentu. Budeme se tím dále zabývat v protikorupční zprávě. Část této zprávy bude obsahovat obecná a konkrétní doporučení, ale také doporučení možných opatření politické povahy z evropské úrovně, ať už budou legislativní, operační či politická. Bude to záviset na tom, jak dopadne hodnocení. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Štefanuk. Také tam padla doporučení, která se týkala nás. Takže z tematického dokumentu pana De Jonka eh, přečtu doporučení, aby Evropský parlament systematicky sbíral informace z mechanismu vzájemného hodnocení OECD a hodnocení jednotlivých zemí v rámci OECD by se mělo diskutovat v Evropském parlamentu a následně by se měly připravovat doporučení pro celou Evropu pro celou Evropskou unii. Také bychom se měli více účastnit eh, protikorupčního procesu v rámci GRECO. Pokud nemáme žádné další připomínky a žádosti o slovo, tak bych tímto uzavřel naše zasedání s tím, že následující zasedání proběhne 21. ledna od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30 24. ledna budeme mít další zasedání dopoledne. Děkuji za účast a hezký zbytek odpoledne.